Je to malá dívka, neví, co jí čeká a jednoho dne jí zavolají. Mm, zatknou jí, vezmou si jí a všichni už vědí, co se stane. Prostě jí uříznou klitoris nožíkem. Prostě stovky, stovky tisíc lidí, miliony dívek se staly obětmi tohoto zločinu. Naprostá většina z nich jsou to byly dívky mladší 15 let. To je prostě zvyk, tradice, kterou v tuto chvíli už neospravedlníte žádným způsobem, ani náboženským vyznáním. A já podporuji Evropskou komisi v tomto boji, v boji proti ženské obřízce. Každý rok jsou to miliony dívek, které se stanou obětmi tohoto zločinu a proto musíme udělat všechno proto, abychom proti tomu eh, ujali jasný postoj co nejrychleji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Jde tady v tuto chvíli o opravdu brutální praktiku. Já si myslím, že v první řadě musíme hovořit o tom, jak důležitá v této souvislosti je prevence. Já jsem velmi rád, že před chvilkou zde kolegové, a teď to vypadá, že nefunguje anglická kabina teď. A můžete prosím začít ještě jednou od začátku. Já doufám, že teď už tady tlumočení fungovat bude. Milí kolegové, milé kolegyně, já jsem pouze chtěl eh, říct to, že jde o barbarské praktiky. Už jsme o tom dnes slyšeli mnohé, ale myslím si, že se musíme soustředit také na to, co lze udělat v oblasti prevence. Já si myslím, a paní Kanko hovořila o té velmi dobré iniciativě, kterou v podstatě iniciovala, nebo máme tady vlastně i keňské dívky z Restor a vznikl tady velmi dobrý dialog mezi různými generacemi. Jen v Africe hovoříme o, o šokujících číslech velmi mnoho dívek mladších 14 let se stává obětmi eh, této barbarské praktiky a musíme i prostřednictvím dialogu a spolupráce s Afrikou s tím něco udělat. V první řadě musíme pomoci těm dětem, systém ženám a ženám, které čelí nejvyššímu riziku. Tato praktika není slučitelná s žádným náboženstvím a musíme udělat všechno proto, aby v oblasti vzdělávání se situace dívek zlepšila. UNESCO

Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji předsednictví za eh, přispění k této debatě a všem vám děkuji za příspěvky. Eh, to vše reflektuje, že máme společný závazek, společnou povinnost, kterou jsme přijali boje proti ženské obřížce. A mě to velice povzbuzuje, tato jednota. A já určitě eh, použijí vaše myšlenky při vypracovávání nové strategie pro genderovou rovnost eh, v rámci mého poslání v Evropské komisi. A eh, já jsem velice vděčná tomuto parlamentu za podporu, za odhodlání, a budu v tomto pokračovat i dále. Mnozí z vás zde v parlamentu zmínili, že eh, také těch zbývajících šest států bude eh, ratifikovat Istanbulskou, Istanbulskou umluvu, pokud to ještě neudělali, eh, která požaduje, aby ženská obřízka byla zločinem, včetně tedy zprostředkovávání nebo nucení k této praktice. A já budu pracovat na tom, aby Evropská unie tuto úmluvu eh, celá schválila během eh, našeho pětiletého mandátu. A já doufám, že i vy mě budete pomáhat v přesvědčování těch zbývajících členských států, Všichni musíme mít na paměti to, že ženy ani ženy eh, prostě nesmějí dále čekat. Děkuji. A jako poslední paní Tupurainen. Uh, já bych eh, chtěla všem, než tak učiním, poděkovat eh, finskému předsednictví a zejména vám osobně eh, za vaši práci pro silnější Evropu. Děkuji. Já vám také děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Rok 2020 bude představovat řadu milníků v oblasti rovnosti pohlaví. Například 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy, 5. výročí cílu trvale udržitelného rozvoje a programu 2030 pro trvale udržitelný vývoj, dále 20 let od eh, rezoluce OSN k ženám míru a bezpečnosti a také obnovení strategické agendy a 2016 a 2019 v EU. A v únoru oslavíme den nulové tolerance mrzačení ženských pohlavních orgánů. Dámy a pánové, zarazme mrzačení genitálí žen pro jednou a pro vždy. Všechny ženy by měly mít právo žít v bezpečí a v tělesné integritě. Ve světle navrhovaného přistoupení Evropské unie k umluvě eh, Rady Evropy, Istanbulské umluvě, Finské předsednictví apeluje na všechny aktéry, aby věnovali zvláštní pozornost zajištění souladu mezi vnitřními a vnějšími politikami a opatřeními Evropské unie. Boj proti všem formám násilí na ženách a na dívkách, je klíčovým prvkem respektování lidských práv a základních práv. Naše finské předsednictví dále pracovalo na přistoupení EU k istambulské smlouvě a pozbuzovali jsme ty členské státy, které ji neratifikovaly, aby tak učinili. Nemám pochyb, že Evropský parlament a vy, jej zastupující, budete i dále v čele boje s tímto problémem a boje za naše klíčové evropské hodnoty. Děkuji za důležitou rozpravu a je mi velkou ctí, že tímto mohu uzavřít finské předsednictví tímto důležitým tématem. Paní předsedkyně, dovolte, aby vám všem poděkovala za tento mimořádný podzim. Byla to tady skvělá příležitost diskutovat s vámi v Evropském parlamentu o celé řadě různých témat hodiny jsem zde zastupovala členské státy, radu zde ve Štrasburku, ale také v Bruselu. A musím říci, že každá minuta stála za to. Takže vám děkuji, děkuji vám všem. Naše předsednictví nakonec končí, ale boj za lidská práva a boj za demokracii a právní stav pokračuje. Děkuji mnohokrát, přeji vám všem veselé Vánoce a doufám, že všichni strávíte nějaký čas se svými milovanými a s rodinou. Také děkuji a tím uzavírám tuto rozpravu a hlasovat se bude v Zítra se bude pokračovat v únoru. Zítra se bude pokračovat od 9 a do a potom nás čeká ještě zasedání odpoledne. Takže tuto rozpravu končím.